Vzhledem tomu, že ředitel z roku 2016 je stále vyšetřován, jak můžeme hmm, hmm vyhovět tedy většině, která chce udělat, dát eh, absolutorium a vyslat pozitivní eh, signál EASO. Eh, beru na vědomí, co říkáte, paní předsedkyně, a co říká pan Servama. Můžeme na tom pracovat tento týden, abychom měli společné stanovisko. Děkuji. Já chci poradit, abychom to nenechali tedy eh, na hlasování v plénu eh, spor, to by byl špatný signál, abychom to dali ještě v sále, tedy tím jsme na konci bodu 8, já chci k bodu 9 říci, um, že mm, mm čtvrtek máme společné zasedání, máme um, také jsme se dohodli eh, na dalším zasedání, jde o postup EPO, zřízení EPO, proto by to mělo to, ta schůze proběhnout. Příští eh, schůze je 6 Eh, pak 10. ve Štrasburku in camera s jediným veřejným bodem jednání a to chci také předem, eh, na co jsem chtěla předem upozornit a tím uzavírám dnešní schůzi.